Bahraň a případ Muhammada Ramadána. Takže nejprve to budou autoři. Prvním je pan Smith, má dvě minuty. Uh, děkuji, paní předsedající, děkuji. Eh, při přípravě tohoto solidního usnesení panovala dobrá spolupráce v celém parlamentu a jsem přesvědčen, že je dobré, když se shodneme na něčem, eh, jako je trest smrti, tedy že jsme proti. Eh, v Bahrajnu jsou tací, kteří eh, se příliš soustředí na království jako takové, my se hodně naopak soustředíme na kritiku konkrétních nějakých nedostatků a na jiné regiony zapomínáme. V celém regionu se soustředíme na eh, porušování lidských práv. Tyto dva postupy se musí vzájemně doplňovat, protože jsme přesvědčeni, že má smysl s Bahrajnem vstupovat do dialogu, protože je smysluplný. Existuje zde naděje na reformy, které musíme podporovat a je zde možnost eh, užitečným způsobem diskutovat. A je důležité uznat také ten pokrok, kterého Bahrajn dosáhl v institucionálních reformách, které směřují za nezávislou justicí, zavedl se úřad ombudsmana, ehm, je zde komise pro práva vězňů, je zde zvláštní vyšetřovací oddíl, celá řada věcí, které jsou velice pozitivní. Nicméně tento pokrok se zastavuje, potřeba ho znovu nastartovat. A v tom můžeme Bahrajnu pomoci tím, že budeme eh, kritičtí, ale konstruktivní a budeme Bahrajn jak upozorňovat na nedostatky, tak mu budeme pomáhat. Eh, na co je potřeba upozorňovat, je odsouzení pana Ramadana k trestu smrti společně s devíti dalšími lidmi. Jsem přesvědčen, že najdeme jednomyslnost při odsouzení těchto rozsudků. Toto je velice solidní eh, usnesení, zejména odstavec 3, kde se zdůrazňuje závazek ochrany zastánců lidských práv a umožnění jim práce bez eh, překážek, bez zastrašování. Interní dialog v Bahrajnu je zásadní, aby podpořil pokrok. V tom můžeme Bahrajnu pomoci a já věřím, že budeme i v dnešním usnesení jednotní v tomto ohledu. Děkuji vám. Děkuji. Pan Korao má slovo. Grazie, presidente Děkuji, pane předsedo. Stroskotání členských států vůči situaci v Bahrajnu je něco, co musíme konstatovat. Co tedy zjišťujeme? Zjišťujeme, že v Bahrajnu dochází k mučení, k špatnému zacházení s vězni a my se tady snažíme zachovat naše skvělé pozitivní vztahy k zemím, jako je Bahrajn, a naprosto stranou necháváme otázky lidskoprávní omezování svobody projevu, svobody schromažďování, své volné zatýkání, mučení, tak jak to ukazuje případ Muhammada a Ramadana, ale také mučení těch, kteří se snažili využít svého práva na svobodu projevu. My si musíme uvědomit, že je třeba využít našich diplomatických vztahů proto, aby se takovéto věci neopakovaly. Děkuji pan Pancery, děkuji paní předsedkyně. Této dramatické konfrontaci v oblasti Perského zálivu vidíme dvě regionální mocnosti, jako Saudská Arábie a Irán, které eh, bojují o prvenství v regionu. A země jako Bahrajn je ponechávána mimo naše pozornost. Mohamed Ramadán je aktivista, eh, zastánce lidských práv a jeho zadržení je v příkrém rozporu s lidskými právy. Již eh, došlo k dalším k dalšímu zadržování Bahrajnu. My jsme se již dříve snažili, aby takovéto lidé byli Bahrajnu propuštěni. Je třeba si uvědomit, že toto vše souvisí také s chováním policie, která nedodržuje zákony. Musíme udělat vše proto, abychom podpořili občanskou společnost takových zemí a proto já vyjadřuji své hluboké znepokojení a vyzývám berhajskou vládu, aby naše obavy vzala vážně. Děkuji, pan Zdechovský já bych chtěl prvně říci že tato rezoluce je velikánským kompromisem a to je kompromis ze všech stran. evropská lidová strana ho nakonec podpořila nicméně musím na začátku hned uvést že jsme měli řadu výhrad k tomuto textu a že jsme nebyli úplně jednotní v tom jak se ten text vytvářel. a tento text také ukazuje další věc jak je nutné si informace ověřovat. do textu se snažily některé skupiny dát informace které prostě se ukázaly nakonec že nejsou pravdivé a že není možné je eh, ověřit z neutrálních z neutrálních zdrojů. já bych chtěl touto rezolucí především apelovat na bahrajnskou vládu aby přezkoumala případ mohammadova ramadána spolu s ostatními případy u kterých je podezření na porušování lidských práv a také chci ocenit určitý progres bahrajnu který za poslední roky třeba v trestu smrti udělal. jedna minuta. Děkuji. Ano, jasně, zde jsou legitimní obavy o uvěznění a proces Mohameda Ramadana. Má frakce vyzývá bahrajnské orgány a zejména jeho veličenstvo, aby provedli plné vyšetřování údajného mučení v tomto případě a aby pozastavili veškeré rozsudky, zejména trest smrti, dokud tento proces plně neproběhne. Je potřeba také, aby došlo k přeskumu rozsudku na základě eh, závěru šetření. Nicméně dnešní navržený text je podle našeho názoru až příliš silný ve svém odsuzování tohoto křehkého ostrovního státu, který se ze všech sil snaží zlepšovat své vládnutí a lidskoprávní situaci. My to proto nemůžeme podpořit, protože zde vůbec nejsou zohledněna bezpečnostní rizika, kterým Bahrajn čelí, včetně externí interference ze strany Iránu. Má země Velká Británie je tradičně velmi úzce spjata s Bahrajnským královstvím už vlastně od doby, kdy byl tento malý stát založen. Původně jsme byli jeho ochráncem dnes, kdy v podstatě začíná práce na královské námořní základě, na základě dohody mezi našimi vládami z roku 2014, to nám připomíná ta, to úzké spojení a naši roli v Bahrajnu a to, jakou roli tento stát hraje v daném regionu. Děkuji. Děkuji, paní Veržia. Jedna minuta. Merci. Děkuji za slovo. Víme, že Téměř polovina eh, populace eh, Bahrajnu, především šíte, v roce 2011 vyšli do ulic, eh, požadovali demokratické, sociální záležitosti a bohužel Saudská Arábie zasáhla. Vidíme, že tam je asi tři tisíce politických vězňů. Je to země vlastně na druhém místě mezi arabskými zeměmi. Pokud jde o uvězněné, je zde samozřejmě i boj proti terorismu instrumentalizován. Tato eh, země samozřejmě se v oblasti eh, boje proti trestu smrti snaží nějakým způsobem pokročit, ale víme, že například eh, i jsou tam problémy s odstraňováním občanství. Přes 200, 200 lidí bylo zbaveno občanství. Víme, že samozřejmě tato země se snaží pokročit v oblasti lidských práv, ovšem měl by dojít k okamžitému vyšetření všech údajných mučení, všech těchto začení opatření a pouze na základě pokroku dokáže tato země, že je skutečně na správné cestě. Děkujeme a nyní má slovo paní Šake na jednu minutu. Děkuji za slovo. Milí kolegové, mnoho z vás, podobně jako i já, jsme slyšeli, že úřady v Bahrajnu se chtějí zaměřit na energetiku, bezpečnost, věci, které nás všechny trápí. A já samozřejmě bych si přála, abychom nemuseli žádat od bahrenských orgánů opětovně, aby přestali s mučením, aby mm, přestali odnímat občanství svým občanům a samozřejmě i, aby přestali s výkonem trestu smrti. Mohamed Ramadán je jeden z deseti v celé smrti, ovšem je první z těch, kteří Eh, již vyčerpali veškeré možnosti odvolání. Právě proto voláme potom, aby místní orgány zavedly moratorium na trest smrti. Nejlepší by bylo a jediným vlastně dobrým způsobem by bylo rozvíjet kvalitní spolupráci mezi Bahrajnem a Evropskou unii tím způsobem, že by okamžitě začaly jednoznačně respektovat práva všech lidí v Bahrajnu, aby umožnili zvláštnímu zástupci OSN vstup do této země, plný přístup k zadrženým do věznic a aby došlo k zajištění respektu všech práv. Děkujeme. Paní Manesku, jedna minuta. Paní předsedkyně, jsem naprosto proti trestu smrti a proti využívání mučení. Myslím si, že nic nemůže ospravedlnit používání takovýchto opatření nezávisle na tom, jaká vláda je užívá. A myslím, doufám, že bahraňská vláda svá opatření ještě jednou rozmyslí a dojde k jinému závěru. Neboť Bahrajn ukázal, že se chce angažovat a v podstatě již se ubírá relativně pozitivní cestou. Jsem toho názoru, že toto usnesení proti malému státu v perskému zálivu dokud tady stále ještě používáme dvojitá měřítka v našem dialogu a v našem vztahu s třetími zeměmi, pokud budeme se chovat takto nadále, tak každý, každé takovéto usnesení z naší strany úspěšné nebude. Existuje žebříček zemí, které používají trest smrti a Existují země, kde dochází k dvou až třem popravám denně. Paní předsedkyně, doufám, že se nám podaří budoucnu nepostupovat selektivně v takovýchto případech porušování lidských práv. Teprve, když se budeme chovat konsekventně, tak budeme podporovat lidi tam, kde naši podporu a pomoc potřebují. A to se týká i osob v Bahrajnu. Děkuji, paní Gomeš. Děkuji. Po prvních manifestacích za demokracii v Bahrajnu jsme zjistili, že tam dochází k velkým politickým represím svévolnému zatýkání, mučení a násilí na e, eh, příslušnicích OPSC a těch, kteří manifestovali. Takových, například jedna žena byla odsouzena na 6 měsíců vězení kvůli jedné informaci na Twitteru. Samozřejmě, že takovéto praktiky jsou typické pro represní režimy ale my byl, jsme velice znepokojeni tím, že bahrajnský režim odsoudil na smrt Muhammada Ramadána, který byl mučen údajně. Není je, nut, je nutné, aby Bahrajn zavedl moratorium na trest smrti jako první krok ve směru zrušení tohoto te, te, trestu. A my chceme, aby Bahrajn zrušil trest Muhammada Ramadána je důležité, aby zvláštní eh, vyslanec ONU pro oblast mučení mohl navštívit Bahrajn a navštívit veškerá vězení a místa, kde se zadržují vězni. Je důležité, abychom vyjádřili naši solidaritu s dalšími bahrajnskými aktivisty, kteří jsou ve vězení, například Ebrahim Šajív a další, které já osobně znám. Děkuji, pan Kelly. Jedna minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. E, s velkou radostí si beru slovo k tomuto tématu a stejně jako ostatní poslanci a poslankyně bych rád řekl, že Bahrajn dosáhl mnohého pokroku a dobře spolupracuje s Evropskou uní, co se týká obchodu a celé řady dalších oblastí. Ale to neznamená, že bychom přehlíželi problémy, které v Bahrajnu jsou. Zejména co se týká eh, cesty zcela špatným směrem, jako je třeba trest smrti a jiné věci. To je v rozporu v mezinárodními umluvami a proto je potřeba na Bahrajn tlačit, aby trest smrti ukončili, zejména aby ho zrušili v případě Mohameda Ramadana. Zejména způsob, jakým se v tomto případě dospělo trestu smrti, je nespravedlivý a pan Ramadan je obětí eh, soudního systému. Navrhujeme, aby byla vytvořena určitá pracovní skupina Evropské unie a Bahrajnu, abychom mohli dále diskutovat a posouvat se správným směrem. Děkuji, pane Kelly. Jako další paní Ward. Jedna minuta. Děkuji. Ráda bych vyjádřila svou solidaritu z celého srdce s Mohamedem Ramadanem, jeho rodinou, blízkými a milovanými. Je odpovědností všech uvědomělých občanů tohoto světa, aby vystupovali proti svévolnému zatýkání, brutálnímu mučení a trestu smrti bez ohledu na to, kde k těmto dochází. Ráda bych rovněž využila tuto příležitost k tomu, abych eh, hovořila o ne oprávněném zatýkání a eh, než, nesprávnému zacházení s dětmi v Bahrajnu. Je to 237 případů dětí zatčených, zadržených bahrajnskými úřady a to jen za rok 2015. Mnoho z nich je byto, nuceno přiznávat se k zločinům, které nespáchali. Nedávno byl nahlášen případ Salí eh, Aida Abasa Ahmeda, Jasen Hasan Mohamed Hasanovi, Said Fahel, Said Shant, Said Mohamed Hashem, všichni jaksi náctiletí, kteří byli v nedávných měsících zatčeni, ale musí být okamžitě navráceni do jejich rodin. V roce 2013 tento parlament vydal usnesení, kde vyzýval Bahrajn k tomu, aby začal aplikovat úmluvu o právech dítěte, kterou podepsal. Ráda bych dnes zde tuto výzvu zopakovala. Bahrajnské orgány musí propustit Mohameda Ramadana a všechny dětské vězně. Děkuji. Děkuji. Procedura Catch the Eye. Opět máme pouze dvě minuty, to znamená dva řečníci. Jako první pan Svoboda. Vážená paní předsedající, v současné době mm, jsme v mnoha zemích svědky diskuse o tom, jak dosáhnout žádoucí rovnováhy mezi svobodou a bezpečností i když bahrajn eh, jde dobrým směrem eh, nemůžeme přehlédnout eh, případ Mohameda Ramadana, a e, dalších lidí odsouzených na smrt v tuto chvíli výkon trestu smrti v jeho případě může způsobit pouze milost hlavy státu připojuji se proto k apelu na bahrajnské úřady aby znovu obnovily moratorium na trest smrti jako krok který povede v budoucnu ke zrušení trestu smrti aby pokračovaly v reformách justičních a policejních předpisů v duchu dodržování lidských práv. děkuji vám. Děkujeme, Caputo. signora presidente onorevoli colleghi desta preoccupazione la regressione del bahrajn. E děkuji paní předsedkyně. víme že v bahrajnu se pošlapávají základní lidská práva. Mnoho lidí bylo mučeno v době, kdy byly zadržovány a vyšetřovány. Takovéto praktiky se neustále opakují ve velkém měřítku i když bahrajnský režim slíbil reformy. V roce 2014 byl eh, odsouzen Mohamed Ramadán a Ali Musa, protože údajně se účastnili bojového útoku v Adjar v únoru 2014. Tyto dvě osoby byly mučeny a tak z nich bylo vynuceno doznání. My bychom se měli snažit vyvíjet nátlak na Bahrajn, aby zrušil trest smrti, protože není možné, aby si bahrajnský režim vynucoval doznání mučením a pak i na takovéto lidi uplatňoval trest smrti. Děkuji. Paní... Takže jestli dovolíte, já bych ráda zdůraznila, že od eh, všech těch událostí z roku 2011 my velice pozorně sledujeme situaci Bahrajnu. jsme v, eh, v kontaktu s místními orgány na všech úrovních, neustále kontakty s různými zúčastněnými stranami, aktivisty v Bahrajnu. Bahrajn je velice důležitým partnerem v galském mm, regionu, v Perském zálivu. A samozřejmě, že hraje důležitou roli, pokud je o stabilitu tohoto regionu, musíme posílit stávající rámec ochrany lidských práv v tomto regionu a základních svobod jednotlivce. To znamená, že budeme neustále pokračovat v tomto aktivním dialogu s Bahrajnem, s jejich úřady, podporovat jejich stabilitu a rozvoj. Myslíme si, že toho můžeme dosáhnout nejlépe inkluzivním um, smířením na národní úrovni, které by měly vést postupně k politickým sociálním reformám založeným na dialogu a toleranci. I samozřejmě nás neklidňuje Eh, trest smrti vyhřen nad panem Husajnem Ali Muso a a Aramadánem za to, že se údajně v roce 2014 zúčastnil na bombovém útoku, eh, ve kterém zemřel jeden policajt eh, v listopadu 2015 nejvyšší odvolací soud potvrdil tento rozsudek. My jsme proti trestu smrti za jakýkoliv okolností zrušení trestu smrti bude zásadním prvkem naší zahraniční politiky i do budoucna. Jsou zde obvinění ze mm, zmučení, znuceného, přizná, eh, znuceného doznání. I tyto případy musí být plně vyšetřeny. EU, Bruselu i prostřednictvím delegace v Riadu budeme neustále v kontaktu s místními orgány, budeme bojovat za ochranu a podporu lidských práv, zásadních, základních svobod eh, v souladu s mezinárodními závazky Bahrejnu a i nezávislou vyšetřovací komisí, jakož i doporučeními, které jsme připravili v rámci pravidelného procesu hodnocení situace v Bahreinu. Samozřejmě, že chceme, aby postupovali proporcionálně ve všech případech, aby chránili práva všech občanů i těch, na které jsou uvaleny trestní obvinění, tak jak mm, to řekl i Stavros Mavrinidis při návštěvě Bahrajnu v roce 2015 EU zopakovala náš postoj proti trestu smrti, proti tomuto nehumánnímu a degradujícímu trestu. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně, EU společně se zástupci členských států pozorně sledují rozvoj a vývoj těchto jednotlivých případů, jakože celkovou situaci v Bahrenském království, pokud jde o lidská práva. Několikrát jsme velice jasně řekli, že násilí je neodůvodnitelné, neomluvitelné v jakékoliv situaci a neustále voláme po transparentním a spravedlivém procesu i vyšetření veškerých eh, obvinění ze špatného zacházení a mučení organizace pro lidská práva Bahrajnu musí transparentním způsobem vyšetřit všechny tyto obvinění plus um, doporučení ze strany mezinárodních lidskoprávních organizací musí být implementována v zájmu všech občanů. Vidíme zde mnoho kroků na straně místních orgánů, pokud jde o implementaci uh, doporučení nezávislé Bahrenské komise. Považujeme to za pozitivní a mělo by to zlepšit situaci v oblasti lidských práv této zemi, ovšem potřebujeme dosáhnout ještě více. Ombud, um, je, národní instituce pro lidská práva, ombudsman i jiné eh, lidskoprávní organizace hrají velice důležitou roli při nezávislém a transparentním vyšetření všech těchto obvinění. Chci vás ujistit o tom, že budeme neustále sledovat případ pana Husajna, Ali Musi a pana Ramadána a budeme samozřejmě neustále v tomto ohledu vyjadřovat své názory prostřednictvím vhodných kanálů. Děkujeme. Děkujeme. Máme zde sedm návrhů usnesení, tím končíme.